otázka k ústnímu zodpovězení. Stav projektu Evropsko-středomorské zóny volného obchodu. Vítám zde komisaře Tajányho a uděluji slovo panu Vitalu Moreirovi, autorovi. Pane Presidente, Senhor Comissário, esta pergunta... Paní předsedající, pane předsedající, pane komisaři, tato otázka byla vypracována předtím, než jsme se dozvěděli, že Catherine Ashtonová už nebude komisařkou pověřenou pro obchod. Naše otázka tedy eh, se týká pokroku dosaženého v zóně volného obchodu pro Středomoří, se kterou se původně počítal pro rok 2010. Jeden z projektů, které vzešly z barcelonského procesu, je právě zavedení zóny volného obchodu ve středomořském prostoru do roku 2010. Tato zóna volného obchodu má spočívat na regionálním přístupu a má tam být vytvořena tady síť severých a síť jich jich zón volného obchodu. A já bych rád položil následující otázku. Domnívá se komise, že vytvoření zóny volného obchodu eh, euromediterální, tedy eh, do roku 2010, je cíl, který je reálný, reálně dosažitelný. Může, prosím, komise podložit svoji eh, odpověď konkrétními důvody? Dále. Parlament si je vědom, že má být v blízké době přijata nová cestovní mapa pro Euromed a e, že se také počítá případně s tím mechanismem pro usnadnění obchodu a investic v daném regionu. Může komise poskytnout e, další podrobnosti ohledně praktických aspektů a dopadů takového mechanismu. Dále může komise komentovat e, aktuální stav, pokud je o agarivskou dohodu a přínos Evropské unie eh, při eh, jejím, eh, její, transfer, její revizi a také obecně poskytnout další informace ohledně dimenze jejich balcánského procesu. Dále může komise, prosím, indikovat, jak zapracovala doporučení z vyhodnocení dopadu na trvalý udržitelný rozvoj, hodnocení, které vypracovala Manchesterská univerzita, Eh, jak to bylo zeleněno při jednávání o sociální soudržnosti a trvalém držitelném eh, rozvoji, tak jak to stojí doporučené. Dále může komise vysvětlit, v čem spočíval opětovné jednání o dohodě o předružení se Sýrií poté, co bylo v roce 2004 pozastaveno. Dále může komise poskytnout informace o jednáních s Libí a cílech těchto jednání. Dále několik zemí Středomoří vyjádřilo zájem o prohloubení a nebo rozšíření svých obchodních dohod s Evropskou unii. Může komise informovat parlament o těchto dohodách o předružení nové generace a může komise sdělit s ohledem na nové pravomoci, které byly Evropskému parlamentu v oblasti obchodu svěřeny na základě Lisabonské smlouvy, zda bude moci komise při jednání o těchto nových dohodách zohlednit usnesení EP vydané před začátkem těchto jednání. Tolik tedy naše otázka či otázky, pane komisaři. Pokud jde o barcelonský proces, domníváme se, že tyto otázky jsou velmi aktuální. Předem děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost, pardon. Děkuji panu Moreirovi a nyní poprosím pana komisaře Antonia Tajaniho. Pane Moreiro, já odpovím jménem paní komisařky Aštonové. Pokud je o zónu volného obchodu pro Středomoří, o tuto dohodu, která měla být zavedena do roku 2010, to byl realistický cíl. a do konce příštího roku dosáhneme velkého pokroku při naplňování tohoto cíle, přestože máme před sebou ještě hodně práce, aby se podařilo plně konsolidovat veškerý potenciál v této oblasti. Dosáhli jsme pokroku, zřejmě co se týče té osy sever-jih. Evropská unie se všemi středomorskými partnery, kromě Syrie, uzavřela bilaterální dohody o přidružení, které pokrývají volný obchod, především volný obchod se zbožím. A probíhají další bilaterální jednání, abychom mohli dál propagovat obchod se zemědělskými výrobky, se službami, právo na usazení a také e, řešení sporů. Některé z těchto věcí už byly uzavřeny. A zbytek by se měl uzavřít do konce roku 2010. A pokud je o nová vyjednávání mezi Evropskou unii a středomorskými partnery, a pokud je o úlohu Evropského parlamentu, Tady mohu říct, že ten severojižní rozměr byl vždy zohledněn. Byl zohledněn 9. listopadu, kdy se sešli příslušní ministři, kteří se snažili dohodnout na cestovní mapě pro oblast Středomoří pro obchod po roce 2010, která by se měla držet cíle postupně přeměnit dohodu se Středomořím na dohodu o volném obchodu a rozšířit celý rozsah. Chceme dál rozvíjet ty dohody o přidružení, které máme. Chceme pokrýt takové věci, jako je usnadnění obchodu, odstraňování technických překážek a otázky fitosanitární a otázky veřejného zdraví. A pokud je o hospodářskou soutěž, práva duševního vlastnictví, obchod a související oblasti, například udržitelný rozvoj, transparentnost. Bilaterální jednání se přizpůsobí situaci jednotlivých partnerů v této oblasti. Je možné, že první středomorskou zemí, se kterou začneme v příštím roce vyjednávat, bude Maroko. Samozřejmě se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost bude mít tento parlament posílenou úlohu, pokud jde o obchod. A komise je připravena úzce spolupracovat s parlamentem v rámci budoucích vyjednávání, o kterých jsem právě mluvil. Zóna volného obchodu ve Středomoří má také osu jich-jich. Středomořští partneři v současné době vytvářejí eh, von, zónu volného obchodu mezi sebou a Agadeská dohoda, která platí od roku 2007, je otevřená i ostatním středomorským zemím. Itálie a Turecko už také uzavřeli dohodu o volném obchodu se středomorskými partnery. A chystají se ještě další dohody. Zatím je příliš brzy na to, abychom mohli říct, jak můžeme celkově hodnotit Agaderskou dohodu. Obchod mezi těmito partnery stoupl více, než se očekávalo, ale vzhledem k neobchodním překážkám a vzhledem k tomu, že některé trhy se navzájem nedoplňují, a také proto, že nemáme regionální trhy, které by lákaly investory, nepostupovalo to tak rychle, jak jsme očekávali, a jednotlivé podniky si také zatím nejsou vědomi toho, jaké mají příležitosti. Cestovní mapa pro Euromed po roce 2010 by nám měla pomoct tyto problémy vyřešit. Ta cestovní mapa pro obchod po roce 2010 zahrnuje specifické krátkodobé návrhy a patří se mimo jiné mechanismus pro usnadnění obchodu se Středomořím. Na základě tohoto mechanismu budou zdarma poskytovány aktuální a snadno dostupné informace o obchodu, o investičních podmínkách a o předpisech platných v oblasti Středomoří. Cílem je pomoct podnikům, především malým a středním podnikům, provozovat činnost na trzích mezi Evropskou unii a Středomořím. Pokud je o udržitelnost, stejně jako se všemi ostatními oblastmi volného obchodu, komise provádí hodnocení dopadů z hlediska udržitelnosti. To bylo dokončeno v prosinci 2007 a využíváme ho i v současném vyjednávání a budeme ho využívat i v budoucnosti, až budeme dál vyjednávat. A zvlášť pokud jde o otázky obchodu, Pakt stability zdůraznil význam dlouhých přechodných období. A ta už máme i v dohodách o přidružení, abychom se vyhnuli tarifním sazbám pro tyto země, ale potřebujeme tato přechodná období i při vyjednávání o zemědělských výrobcích. A ta jednání teď probíhají. A také je důležité zohlednit stupeň vývoje jednotlivých partnerů při současném vyjednávání o službách a o usazení. Kromě toho komise podporuje programy fiskální reformy, které mohou přispět k omezení negativních důsledků zrušení tarifů. Pokud je o dohodu o přidružení se Syrií, o které jste mluvil v roce 2008, komise provedla přeskum dohody o přidružení, aby zjistila, jestli před jejím uzavřením nebude nutné provést technické změny musela proběhnout jednání a tam jsme se se Sýrici dohodli na tom, jaké změny třeba provést. A také jsme museli zohlednit vstup Bulharska a Rumunska a změnu tarifů mezi Syrií a EU po pozastavení jednání v roce 2004. Dohoda byla uzavřena v prosinci 2008. V loňském roce jsme řekli, že Evropská unie je dohoda připravenou podepsat. Nicméně Syrie tento podpis odložila. Syrie se bude zabývat hospodářskými dopady. A pokud jde o Libii, v Bruselu jsme v roku 2008 začali pracovat na rámcové dohodě, která je ambiciózní. Bude se to týkat zboží a také služeb. a bude to takový poslední kousek celé mozaiky. A potom budeme mít uzavřené dohody se všemi zeměmi středomorské oblasti, přestože Líbie nepatří do programu sousedství Evropské unie. To dá Libii nové možnosti pro export a bude to lépe regulovaná oblast, například pokud je o služby, o ropu a také o zemní plyn. Na této dohodě stále pracujeme, ještě si to žádá určitý čas, abychom to dovedli k úspěšnému konci. A v průběhu jednání se komise bude zaměřovat na vytvoření na straně Libie jakéhosi hodnocení dopadů a sledováním důsledků této dohody. Děkuji. A nyní se dostáváme k řečníkům. Za skupiny jako první promluví Georgios Papastamkos na minutu a půl. My podporujeme tuto strategii vybudovat volnu zolného obchodu, proto prospěšné pro obchodní i kulturní spolupráci, abychom v regionu vybudovali stabilitu. Chceme vyzvat ministry, aby vypracovali určitou, určitý plán pro uzavření, vybrování této zóny. Celé jednání má být obohaceno regionálním přístupem. Nehledě na dimenzi sever jich je důležitá také dimenze jich jich, tu musíme také zohlednit a to už říkal pan Mojer, ale také pan komisař. Je naprosto důležité, abychom zohlednili i politiku životního prostředí a sociální politiku, aby byla zabudována do těch obchodních vztahů. V této souvislosti zde máme řadu velmi významných témat, jako je například obchod s zemědělskými produkty. Barcelonský proces a spolupráce Evropsko-středomorská mají obzvláštní strategický význam. Myslím zde hlavně na malé a středně velké podniky. Na závěr bych rád zdůraznil, jak důležitý je rozvoj námořních dálnic. Potřebujeme orgán pro pozorování provozu ve východním středomoří a nyní máme sídlo v Řecku. Děkuji, na dvě minuty dostává slovo pana Rivkado. Pane předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, chci poděkovat Vitalu Morirovi za jeho vystoupení. 9. prosince se sedou příslušní ministři, aby projednali hospodářskou a obchodní spolupráci. Ministři té země EU a Euromedu. Ehm, tedy země Euromedu. Chceme, aby naše, naše kontakty byly jasné. Pokud to všechno má být prospěšné pro obě strany, tak eh, stanovit termín 2010 eh, prostě nebylo vhodné. Kromě toho, někteří už eh, přestali usilovat o to, eh, abychom v rámci rozvíjení euromediterálního procesu, který má tři pilíře, eh, tak někteří prostě odsouvají ty otázky, které není politická dohoda, věnují se pouze hospodářské spolupráce, obchodní. Jako kdyby samotný obchod mohl napomáhat mírové míru a harmonické integraci. Já v to nevěřím. Ehm, tady konkrétní a viditelné projekty měly znovu oživit stagnující spolupráci v Euromedu. Ovšem dnes eh, tady stále máme stagnaci. Eh, ti, kdo stále trvají na duchobacelského procesu a hovoří o tom, že eh, nepotřebujeme pouze dobré obchodní statistiky, pokud se nepřekoná rozdíly mezi obyvatelstvem na jihu a severu Středomoří, já nevěřím, že obchod zvládne všechno. Pokud chceme budování bohatství a skutečně sdělenou prosperitu na obou březích, eh, tak to ano, to stojí za to. A já tedy chci, abychom na příštím setkání byli kolektivně ambiciozní, abychom, eh, aby nám nestačily pouze technické diskuse jako jediný cíl. Není už eh, přijatelné, aby tato logika je dále měla navrh. Logika partnerství jejich jejich eh, tváří takže ekonomické situace, ztrátám pracovních míst, eh, obtížné situace pro lidi, pro životní prostředí a tak dále, je třeba se vrátit eh, k té diskusi a znovu otevřít ta hlavní témata. Děkuji, pane Děkuji, pane předsedající. Pane komisáři, milí kolegové, rád bych začal citátem. A sice bylo řečeno, že není třeba jen inteligenci, ale i srdce. Voda je dobrá, když teče, ale když neteče, dobré to není. To pochází z arabských tradičních textů. A to je také důvodem pro oživení celého procesu. 50 obyvatelstva středomorského prostoru má méně než 18 let. A máme zde celou skupinu konzumentů, kterých je více než miliarda. My jako liberalové a demokraté Chceme vybudovat struktury bez centralismu, bez byrokracie. Chceme využívat zdroje tak, aby nemohly být využívány oligarchy. Slovo nyní dostává pan Žado. Pane předsedo, po 15 letech jednání um, o obchodním, obchodní složce barcelonského procesu máme vážné pochybnosti uh, v souvislosti s tím, že vyjednání Eh, dohody o zóně volného obchodu pro Euromed je tou správnou odpovědí pro hospodářské, sociálně politické problémy v tomto regionu. A především ta eh, studie, eh, dopadová studie ukázala potenciálně vážný, respektive mm, případný vážný potenciál pro tvorbu problémů, ať již sociálních, ekologických nebo pro regionální integraci. A proto, pane komisaři, se domníváme, že návrh komise, tedy ta cestovní mapa pro rok 2010 a následující období, je skutečně příliš jednostranný dokument, který opět podtrhává obchodní aspekty obchody, obchody volného obchodu, než aby to šlo správným směrem. My podporujeme ten návrh, který zde je diskutován, právě proto, že nastoluje všechny ty otázky sociálních dopadů, dopadů na životní prostředí, na regionální integraci a především proto, že v odstavci 10 eh, se hovoří o tom, že třeba se vrátit k cílům eh, obchodních dohod eh, a zejména právě k těm tématům socio-environmentálním. A měli bychom tedy počítat s tím, že až budeme znovu vyjednávat tyto dohody, měli bychom vlastně pouze ten obchodní aspekt zaintegrovat do celého širokého barcelonského procesu. Nyní pan Willy Meyer za Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ano, já myslím, že nemůžeme oddělovat sociální, imigrační, finanční a ostatní otázky od té politické stránky věci. Naše frakce byla proti tomu, aby Evropská unie dala tento statut Izraeli a Maroku. To jsou dvě velice obtížné oblasti velice ožehavé z hlediska lidských práv. A já myslím, že Evropská unie měla tyto hodnoty prosazovat mnohem víc. Umožnilo by nám to vytvoření jakési společné oblasti bezpečnosti a spravedlnosti. V Lanzarote je teď eh, někdo drží hladovku, protože Maroko toho člověka nechce pustit do země. Maroko se k ničemu nemá. Takže to není jenom otázka obchodu, je to také otázka prosazování lidských práv. Děkuji. Děkuji, pane Majere, jako další na dvě a půl minuty. The Earl of Dartmouth. Pane předsedo, strana nezávislosti Británie je proti dohodě s Euromedem. A proč? Dohoda s Euromedem bude znamenat velké obchodní výhody a dokonce dotace pro nečlenské státy. A to bude rozhodně znamenat přímé či nepřímé další náklady pro britské daňové poplatníky. Kromě toho, když zástupci komise hovořili o Euromedu před Mezinárodní komisí pro obchod, a já jsem zhodu okolností členem mezi jinými, ehm, zástupce komise uváděl, není pochyb o tom, že je třeba implementovat všechna nařízení Evropské unie a dál uváděl, že uplatňování evropských nařízení bude inteligentní a selektivní. My ve Spojeném království trpíme a naše ekonomika také trpí tím, že se uplatňují všechna nařízení, všechny předpisy Evropské unie a vnucují se nám způsobem, který není ani inteligentní a který je navíc univerzální. Dokonce si nesmíme zvolit, jaké žárovky chceme. A nejde jenom o žárovky. Po Lisabonu my ve Spojeném království <clears throat> nám budou vládnout tři amigos, předseda komise, nově zvolený předseda rady. A to je určitě nějaký dědeček Tantena, Tintina. A také vysokou zástupkyní, paní Eštonovou, která když jí bylo téměř 40, byla jednou z tří placených úřednic CND. A to jsou lidé, které musíme strpět. A ty neevropské země vůbec ne. A také je to otázka lidských práv. A v tomto případě se musím ptát, co se to tady děje. Sýrie a Libie. Právě tyto země dostali nabídku obchodních ústupků a dokonce dotací, za které máme platit my. Ale kde máme nějaké záruky lidských práv? Nikde. Tyto dvě země, přičemž obě jsou nechválně známé v této oblasti. Musím říct, že já v 60. letech, když jsem vyrůstal, můžu říct, že na základě zkušeností, že když tohle někdo sepisoval, tak asi musel něco kouřit. Děkuji. Jak vidím, tak pan Bonsignor není přítomen a slovo dostane pan Leichtfried na minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Zóna volného obchodu to může být dobrá věc. Myslím, že musí jít více než o ten volný obchod. Musí jít také o trvale udržitelné efekty, musí jít o to podpořit rozvoj, vybudovat bezpečnost, blahobyt pro všechny. A to je podle mého názoru mnohem důležitější než se starat pouze o to, aby došlo pouze k liberalizaci, aby byly otevřeny trhy, aby na konci možná z toho profitovalo jen několik jednotlivců. Pokud chceme liberalizovat obchod, musí být naší snahou všechny tyto snahy. A to jak u nás, tak i v těch ostatních zemích. Musíme bojovat proti nezaměstnanosti, musíme se starat o to, abychom nabídli více možností ženám a mladistvím. Pokud vykročíme touto cestou, budeme na správné cestě. Pokud se budeme soustředit pouze na tu liberalizaci, budeme na špatné cestě. Děkuji. Děkuji. A slovo by nyní měl dostat pan Bonsignor. A místo něho bude mluvit pan Sikierski. Minutu a půl. na układów stowarzyszeniowych jest przede wszystkim nawiązanie bliższej współpracy. Vážený pane předsedo, cílem Euromedu je navázání obchodních kontaktů mezi EU a zeměmi Středomoří a také řešení hospodářské situace těchto zemí. Evropská unie může pomáhat tomuto regionu k blahobytu, k budování blahobytu a ke stabilizaci. Je důležité, abychom urychlili proces, který byl zahájen v Barceloně. Aby zde hrály roli také otázky demokracie, dodržování lidských práv, aby se tento region hospodářsky jinak rozvíjel. Je důležité také posílit mezikulturní dialog. Věřím, že liberalizace obchodu se zemědělskými produkty v oblasti Středozemního moře posilí obchod, pokud se EU zaměří na vývozy obilnin, masa a mléka a také ovoce a zeleniny do této zóny. Euromediterální partnerství si eh, žádá mnoho eh, kompromisů a velkou spolupráci mezi zúčastněnými zeměmi. A nyní Catch the Eye. Pan Kelly. Děkuji mnohokrát. Před pár týdny jsem byl na zasedání delegace pro s Kanadou, kde se projednávala dohoda o zóně volného obchodu mezi EU a Kanadou, respektive její vyjednávání. Předtím jsme vyjednávali eh, zónu volného obchodu eh, s Koreou, s Jižní Koreou a nyní s Euromedem. Mohla by komise odpovědět, kolik dohod o zóně volného obchodu jsme již vyjednali nebo není vyjednáváme. Za druhé, v čem spočívá přínos pro země Evropské unie a do třetice, v čem spočívají příležitosti pro podniky a podnikatele z hlediska hospodářského, z hlediska tvorby pracovních míst. A konečně, já nenutně souhlasím s tím, co řekl Earl of Dartmouth, hrabě z Dartmouthu, pokud eh, odložíme věci tedy o těch konkrétních osobách, můžete nicméně odpovědět na tu jeho hlavní otázku? Děkuji. Děkuji a jako další dostane slovo paní Doc, prosím. Mr. President. Pane předsedo, v této debatě jde o uvolnění obchodu. A já jsem tady dnes jako Evropanka, která věří ve spolupráci národů. Ale ne jako Evropanka, která věří ve federalistickou stránku tohoto projektu. Pro Spojené království bude Lisabon znamenat omezené pravomoci pro provozování obchodu s tím, s, nebo s těmi, s kým budeme chtít. Kromě toho Omezení naší demokracie, jak ve Spojeném království, tak v Evropě, je zcela zjevné na základě toho, co se odehrálo minulý týden, kdy jsme viděli jmenování předsedy a jmenování vysoké zástupkyně pro zahraniční záležitosti, která nikdy nepůsobila ve volené funkci, ale bude mluvit jménem Evropy o zahraničnímu, o věcech zahraniční politiky. To přece je situace, se kterou se komise nemůže smířit. Já bych ráda znala její názor. Děkuji. Děkuji a jako další dostane slovo pan Ferrero. Pane předsedající, co se týče zóny volného obchodu, chceme udělat dvě poznámky. Za prvé, velmi obecná poznámka té zóně jihu a východu a potom k zemím, se kterým Evropská unie chce uzavírat dohody, obzvláště se zeměmi AKT. Bylo řečeno, že mezi silnými a slabými musíme dávat pozor, co uděláme. Nemůžeme nechat nezohledněnu tu ekonomickou asymetrii, která panuje. Hm, tím myslím například produktivitu zemí na severu a na jihu. Zemědělství a rybolov, to jsou oblasti, které utrpěly krizí. Jde o to, abychom podpořili slabé produkční systémy a posílili sociální práva. Nesmíme rovněž zapomenout na to, že už jsme zde hovořili o situaci v Palestině a v západní Sahaře na tuto problematiku musíme také myslet. Děkuji, říká předsedající. Někdo, kdo už obdržel slovo, musí hovořit vždycky jenom jednu minutu. Slovo dostává pan Leichfried a potom pan Arif. Děkuji vám, pane předsedající. Myslím, že budu stručnější než minutu. Mám jednu otázku na pana komisaře. Jsme zajedno v tom, že zóna volného obchodu a dohoda nesmí být omezena jen na ten volný obchod, ale i na jiné cíle, které prospějí nám všem. A já se chci zeptat, do jaké míry přispívá tento proces k tomu, že bude vybudováno více demokracie, že budou posílena lidská práva a tak dále. Protože chci vědět, jestli na naší straně nebo na straně našich partnerů už vidíme nějaké známky tady těch procesů. A jak dlouho to bude ještě trvat? Slovo nyní dostává pan Arif na minutu. Děkuji mnohokrát, já se reaguji na paní Doc. Jenom jich chci říct, že eh, jsme citovat eh, Lisabonská smlouva, protože to bude výbor pro mezinárodní obchod, který bude eh, založen na parlament, bude do těchto věcí více mluvit v nadcházejících letech. Ehm, a není na pana komisaře. Hovořilo se o Libii a Syrii, nicméně celá záležitost lidských práv, to, jste se víceméně vyhnul, nedal jste žádnou přesnou odpověď. Samozřejmě já bych rád, aby se pokračovala, aby postoupila ta jednání s těmi dvěma zeměmi, ale mohl byste prosím upřesnit, eh, do jaké míry bude Evropa nastolovat otázku lidských práv. Dále eh, hovořilo se o Iránu, o izraelsko-palestinském konfliktu. Eh, dnes, pokud to vážíme eh, produkty z palestinských území, eh, to je také věc, kterou smíme zanedbávat, takže by mě zajímala reakce komise na tuto otázku. Děkuji a tím se dostáváme nakonec, když DI nyní prosím pana Tajányho, pana komisaře, aby promluvil na závěr. Grazie. Mnohokrát děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, především chci zdůraznit, že komisařka Aštonová tady není proto, nebo ne proto, že od 1. prosince převezme novou roli. Měla prostě jiné povinnosti v institucích. A pokud to bude možné, budu se snažit odpovědět na vaše otázky. Ovšem na některé otázky prostě nejsem schopen odpovědět. A odpovívám na ně písemně. Přesně řečeno, tyto otázky předám paní komisařce Aštonové a jejímu útvaru. Pokud je o lidská práva, v této oblasti je Evropská komise neustále aktivní. Zaměřujeme se na to ve všech našich krocích, i pokud je o mou oblast, o oblast dopravy. Veškeré iniciativy, které jsme v této oblasti měli v Africe, se vždy zaměřovaly na to, aby prioritou bylo zajištění politické stability a dodržování lidských práv a dodržování pravidel v této oblasti. To je závazek, který je součástí celého politického projektu Evropské komise. A pak tady máme veškeré ty doložky o spolupráci ve všech dohodách o volném obchodu. Ty jsou tam vždy. A proto bych všel všechny poslance v této souvislosti uklidnit. Komise rozhodně nepodceňuje význam otázky dodržování lidských práv a vždy se snaží připomínat všem zemím, se kterým probíhají jednání, že i tuto oblast sledujeme. To připomínám. A dělali jsme to i v případě zemí, které se chystají vstoupit do Evropské unie. A děláme to stejně i v případě zemí, se kterými vyjednáváme takovéto dohody. Pokud je o Sýrii, tato dohoda se řídí modelem ostatních toho o přidružení ve středomorské oblasti. Jde tam o politickou, hospodářskou a sociální oblast. Upravujeme celou řadu sektorů. A v průběhu 12 let chceme vytvořit zónu volného obchodu. Chceme se zaměřit na celou řadu odvětví. Například na věci, které nejsou podchycené v jiných dohodách. Například zemědělské výrobky. Chceme bojovat proti technickým bariérám. Chceme zjednodušovat výměnu například v oblasti služeb. Chceme zjednodušovat možnosti řešení sporů. Pokud je o Libii, tam bych řekl, že po období složitých vztahů mezi touto zemí a evropským společenstvím tato země udělala určité kroky směrem ke stabilizaci hospodářské i politické ve vztazích se zahraničními partnery a také v průběhu mé návštěvy v Libii, co by zástupce komise, jsem skutečně zaznamenal vůli změnit dosavadní postoj Libie Libie se snaží uzavřít dohodu, pokud jde o služby, pokud jde o zboží, o veřejné zakázky. Jde o celý sektor. Jde o všechny oblasti, které spadají pod aky komunitér. Libie chce dodržet tyto jednotlivé doložky. A já doufám, že jsem co nejlépe odpověděl na vaše otázky. A pokud jde o ty další dohody, které teď komise vyjednává. Dáme vám, nebo paní komisařka Aštonová vám dá odpověď co nejúplnější v písemné podobě. Děkuji. Děkuji komisaři Tajanimu. A pro vaše informace bych vám ještě rád sdělil, že máme pět návrhů usnesení k tomuto tématu. Tímto končím rozpravu, hlasovat se bude zítra. Nyní mi dovolte, abych přešel k dalšímu bodu pořadu jednání, a to je otázka k ústnímu zodpovězení, bezpečnost a interoperabilita železničního systému společenství. Jako první dostává slovo pan Simpson Brian, autor dotazu. Thank you, president. Děkuji, pane předsedající.